Děkuji vám za účast, děkuji paní ministrině. Mám tady ještě dvě oznámení. Mohu vás informovat o tom, že 5. října 2009 eh, výbor pro občanské záležitosti se jednomyslně eh, rozhodl, že eh, je nepřítomná žádost o zrušení imunity poslance Fiora, bývalá poslance Evropského parlamentu, o kterou požádal státní zástupce v Itálii 7. dubna v roce 2009 a 24. srpna. 2009 bereme na vědomí toto rozhodnutí a předáme ho příslušným italským orgánům. A dále jsem od skupiny EPP a FD, e FD dostal několik žádostí o změn v